Andersone, máte slovo. Thank you, President, and good morning. Anderson, eh, Děkuji, já se omlouvám. Já vím, že to bylo obtížné rozhodnutí, ale já jsem chtěla to tady říci a to, že rozhodnutí rozho- odsunout hlasování, odložit hlasování podle naší delegace je to velký problém eh, ohledně toho, jak přistupujeme k občanům v Evropě, protože ti si s tím dělají velké starosti. Takže já bych chtěla tady takto vstanout a říct si to na hlas. A eh, no, já jsem vám dal slovo, ale říká pan předseda, takže já vám dám slovo až poté, co řeknu, co chci říci. Micro, please. Mikrofon, prosím. Já mám zde další bod, který se týká posměvací návrhu 27 eh, k programu, poněvadž opět opakuji, eh, to má jenom zmást občany. Eh, to mělo být přijato jako celek a ta další část by měla odpadnout. Já vím, že to je procedurální záležitost, ale zde existuje velká podpora pro pozměňovací návrh 27. Apeluji na pana předsedu, aby to opět do budoucna přehodnotil, jak takovým věcem bude přistupovat. Paní Anderson. Simpson. Poslechněte trochu, co vám řekne pan předseda a poté řeknete, co budete chtít říct vy. Eh, někteří vedoucí politických skupin, které představují většinu eh, v rámci konference předsedů, informovali předsedu eh, parlamentu, že si přejí odložit zprávu pana Lange o e, vyjednávání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investice. A e, e, tady platí, že takovýto návrh je možný pouze na návrh předsedy, který může navrhnout změnit program v souladu s článkem 152. A aby parlament mohl hlasovat o této změně, tak proto předseda akceptoval, že takovýto návrh předloží. A tudíž nechávám hlasovat o návrhu odložit zprávu Lange a budeme hlasovat i jmenovitě. Chce některý eh, zde zástupce hovořit pro odložení? Ještě chvilku. Je tady někdo, kdo chce eh, podpořit odložení? hlaso- eh, odložení rozpravy a kdo by byl proti. Tak nejprve, kdo je pro odložení podle návrhu, který zde byl předložen. No, no, Kaspari, no. Ne, ne, ne. Jo, credo che si debba... Já si myslím, že bychom měli respektovat vůli parlamentu a takže mm, samozřejmě a tady suverénně rozhodne celý parlament poté celý parlament rozhodne, všichni rozhodnou o tom, jak budeme postupovat. Takže prosím, máte slovo. Kolegyně, Všichni jsme celé týdny se připravovali na dnešní diskuzi a hlasování a včera eh, jsme se dozvěděli o rozhodnutí parlamentu, že se dnes hlasovat nebude. Protože se tady o tom mluvilo hodně, tak bych chtěl jasně říci, že naše frakce by byla eh, připravena dnes eh, hlasovat, ale poté, co hlasování se dnes eh, nekoná a výbor ještě jednou musí hlasovat o pozměňovacích návrzích, tak přeci by bylo, mělo smysl, kdyby hlasování a diskuze se konaly společně a pak by se dalo diskuzovat o zprávy a TTIP, až budeme vědět, co skutečně bylo předloženo k hlasování. A proto bych poprosil, abychom hlasování společně s plenární diskuzí provedli tehdy, až bude zasedat výbor a mm, abychom ne, ne, nediskutovali dnes, ale abychom to posunuli na správný časový okamžik. Děkuji. A k contro. A mm, proti odložení máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vždycky se zdůvodňovalo to, že eh, v předsedové eh, frakcí vůči, se poporátili na eh, předsedu proto, aby dnes byla eh, zrušena diskuse. Já bych chtěla vysvětlit, vysvětlit, že tento postup považuji za velice problematický, protože tím vlastně institucím v rámci tohoto eh, parlamentu jsou mimo, by mimo platnost. Dělá se to všechno, aniž by alespoň zástupci jednotlivých frakcí byli dotázáni, aby byli, aniž by byli konzultováni. A toto je eh, nemožné. Vždycky se můžeme schovávat za eh, paragrafy, vždycky eh, je možné si nárokovat nějaké právo, jako například to, že je tu bylo předloženo příliš mnoho pozměňovacích návrhů, ale co um, považuji za nezbytné, je, aby se před, předem a společně konaly um, konzultace, protože to není přijatelné a jako frakce protestujeme proti uh, tomuto způsobu, proti tomu, že se vlastně vyčlenuje sám parlament, že si vlastně uh, dáváme stranou naše vlastní práva. Uh, Miliony lidí Miliony lidí čekají na to, co dnes uděláme. A vy to prostě jenom dáte stranou. Jestliže chceme zastupovat ty lidi, kterými jsme byli eh, zvoleni, tak minimálně mají právo na to, aby se vyslechli hlas parlamentu. A ať už se vám to hodí, eh, co do většiny nebo ne. A my nejsme zodpovědní za to, že velká koalice že velká koalice tady v parlamentu se není schopna sjednotit. To je jenom nedůstojné odkládání věcí a s kterým nechceme mít sročnění. Una informazione. Taková informace eh, eh, od naší služby pro hlasování o ztrátě Langen bylo předloženo 116 eh, eh, pozměňovacích návrhů a 16 eh, hlas, žádostí o split vote, o oddělené hlasování podle článku 152 jednacího řádu předseda Schulz, který konsultoval se předsedou výboru INTA, tak požádali, aby eh, opět tento výbor znovu přeskoumal všechny ty pozměňovací návrhy. Takže proto hlasování bylo odloženo. A teď diskutujeme o rozpravě. Zdali konat alespoň rozpravu, nikoli hlasování, protože hlasování již bylo odloženo podle článku 100, eh, pardon, 175 eh, jednacího řádu na základě rozhodnutí pana předsedy. A slovo má pan Pitala. Pan, pane předsedo Tajány, bylo mi řečeno, že se bude konat první fáze rozpravy, ale nebylo to jasné, zdali se má odložit hlasování nebo rozprava. A teď jste nám to jasně vysvětlil, že tady se teď nediskutuje o hlasování. To hlasování bylo odloženo na základě rozhodnutí předsedy parlamentu, který kvůli velkému počtu pozměňovacích návrhů um, vrátil věc do výboru. My jsme velice ocenili moudrost pana předsedy Šulce, protože problém parlamentu není ten problém, já se omlouvám, problém parlamentu není pro, pa, problém v tom, že bychom eh, eh, chtěli tedy se ukazovat. Ne, přece my chceme skutečně rokovat, debatovat a tak získáme důvěru občanů. A tady je zde potom eh, E, e, e, riziko potom. Takže to není poprvé, to, co udělal pan předseda Schulz, to již tady máme, to už tady bylo. A teď k otázce rozpravy zde ať jsme pro nebo proti, to je není podstatné. Tady jde o to, že rozpravu můžeme vést, můžeme ji vést společně i s hlasováním. Pro, pro dle nás to vůbec není nějaká zásadní otázka. Ta zásadní otázka je, že vzhledem k tomu, že zde neexistuje dohoda mezi eh, frakcemi, nejenom těmi, které mají většinu, ale frakce se nehodly na rezoluci. Tak proto pan předseda Schulz velice moudře rozhodl, že vrátí eh, tuto věc do příslušného výboru. Honorevole, honorevole Jadot. Eh, slovo eh, pan Šado. Děkuji. Milí kolego, co to je za Evropský parlament, kde předseda eh, manipuluje jednacím řádem, poněvadž se bojí, bojí se, že nebude mít většinu, jak by chtěl poněvadž se bojí, že nezíská většinu pro systém ISDS. A co to je za Evropský parlament, kde liberální pravice má za to, že si může uzurpovat celou diskuzi na téma, které zajímá všechny občany. Co to je za parlament, který se bojí hlasování, bojí se rozpravy, bojí se evropských občanů. Prostě eh, debatujme a hlasujme. Honorable Weber. Pan Weber. Pan Weber. Liebe kolegyně und Vážení kolegové, kolegyně. Na 8 hodinu ráno už vedeme dost zajímavou diskuzi tady v Evropském parlamentu. Nejprve bych chtěl jasně říct, že o otázce toho, jestli dnes budeme diskutovat či ne, eh, rozhoduje plénum Evropského parlamentu. A proto se nebude rozhodovat za zařenými dveřmi, rozhodneme to my, poslanci, zdali se bude diskutovat či ne. Eh, tedy absolutně férový postup a tak je to také pořádku. Druhá věc. Martin Schulz na základě jednacího řádu rozhodl. Pravidla jednacího řádu jsou jasná. Když je příliš předloženo mnoho eh, návrhů a plénum je tím přetíženo, tak má právo to znovu vrátit. A eh, on eh, si zasloužil také proto naši podporu, tak mm, aby bylo možné o práci parlamentu řádně diskutovat. A třetí věc, kolegové, kolegyně, přímě řečeno, ze stranicko-politického hlediska to jako předseda frakce mohu říct. Já mám eh, téměř strach, když vidím, jak tady ty dvě extrémní strany, a sice levicové radikální a pravicové radikální, jak eh, se dostávají do ráže a na druhé straně tady máme ty zelení, kteří stojí tady. Mě to dělá skutečně veliké obavy. Paní Harms. E Poté budeme hlasovat. Ještě poslední, paní Harms, a pak hlasujeme. Honorable Harms, you have the floor. Máte slovo. Pane kolego Webre, já si myslím, že ta poslední obvinění, to byste skutečně měl tom ještě jednou popřemýšlet, protože jestliže teď, pokud teď každý, pane Weber, vážení kolegové a kolegyně, pokud každý, kdo je kritický eh, vůči soukromým smírčím eh, soudům v rámci TTIP, pokud každý bude pranířován jako eh, levicový, pravicový radikál, tak se ptám, jakou základnu pro spolupráci v tomto parlamentu vůbec máme. A Dobře, Tady sedí řada kolegů, zvláště na této straně, ale i na téhle straně, kteří ve volebním boji slíbili svým voličům, že tyto soukromé soudci, soudy nebudou existovat. Já eh, se dočtu všude o tomto slibu a toto hlasování a diskuze se dnes um, odkládá. Martin Schulz um, to udělal na základě jednacího řádu. Martin se eh, zasazuje za to, aby se odložilo, protože už není jasné, jak jeho frakce, sociálně demokratická frakce, jak eh, si stojí ke svým slibům, za svými sliby, které udělala ve volebním eh, boji. A milý pane Pytel, milý pane kolego, milý pane kolego Pytel, Lieber Kollege Pitella! Honorable Ernst! No. Wir haben. Pane kolego Pitelo, P- paní Harms, to není rozprava teď, paní Harms, to není rozprava. It. To, to není, skutečně není možné. Není možné, aby návrh paní Malmström. Bohužel neslyšíme. Paní Harms, paní Harms. Sit down, please. Posaďte se. Slovo má pan Kamel, prosím. Man debatieren oder nicht? Sit down, please. Usaďte se. Dáme to, dáme, to, jdeme to. Honorable. Sit down, please. Posaďte se, prosím. Micro. Good morning, everyone. How, how are you? Dobré ráno všichni, jak se máte? Ano, klidně, dávejte si, dávej, nedávejte mi modré karty, počkejte, až na vás přijde řada. Řekněme si jasně, my jsme byli připraveni na hlasování a vzhledem k levici v dnešním parlamentu nehlasujeme, je to pravda? Uh, my jsme měli dohodu, ale ta dohoda byla porušena. Takže teď diskutujeme o tom, zda, když nemáme hlasování, jestli budeme debatovat. A řekněme si zcela jasně, máte naprostou pravdu. Ti, komu na tom záleží, chtějí, abychom o tom diskutovali, nicméně je zcela správné, abychom debatovali ve stejný den, kdy se bude hlasovat. Můžete se tady rozčilovat, jak chcete, můžete klidně debatovat teď, ale debatujme potom, až budeme hlasovat, abychom to měli čerstvě v hlavě. A když vidím zelené a socialisty, eh, jak spolu takto přátelsky hovoří, tak eh, já bych navrhl, že nejenom potřebujeme řešení sporu na mezinárodní úrovni, ale možná i na levé straně našeho parlamentu. The last The last speaker is Mr. in name of FDD. Posledním řečníkem je pan coburn za EFDD. And then we vote. Potom budeme hlasovat. Uh, ladies and gentlemen, this is... Dámy a pánové, eh, toto občané Evropy očekávají. Očekávají, abychom debatovali teď. Už jsme měli přes dva miliony občanů, kteří podepsali petice, abychom řešili dohodu TTIP. Volají nám, posílají nám e-maily každému z nás v tomto parlamentu. Lidem záleží na tomto tématu. Co to dnes ráno přesně děláme? Dnes ráno máme naplánovanou debatu o TTIPu. Je to na dnešním pořadu jednání. A co my teď uděláme? Půjdeme zpátky do svých kanceláří? anebo uděláme to, co od nás lidé očekávají a, a budeme debatovat. Dámy a pánové, ta volba tady je volba mezi demokracií, nasloucháním občanů, anebo tím, že se vrátíme a budeme dál jednat za zavřenými dveřmi, tak jak se to dělá v Evropské unii. Dámy a pánové, musíme tu debatu uskutečnit dnes, protože to se od nás očekává. To od nás očekávají lidé ve Spojeném království, v Itálii, v celé Evropě. Prego. Prosím. Děkuji. Já chci podpořit rozhořčení všech těch, kteří dnes ráno zde přesně vyjádřili to, co si myslí naši občané. My eh, eh, jsme parlament eh, byrokratů, když je to vhodné a když se to nehodí většině, tak jsme parlament bla, bla, bla. To je skutečně ostudné. Děláme to, co se nám zrovna hodí a prosím vás, připomeňme si, Eh, že ti, mm, kteří, eh, eh, připomeňme si ty, kteří se drží těch starých zpátečnických představ, pravicových, levicových, tedy toto rozdělení, takže to již ne dneska, pane Webere. Dnes se ukazuje tedy, jak strany se snaží toto své názory proti tomuto parlamentu. Le pozice jsou jasné, já myslím, že všichni vyjádřili svoje postoje a nyní budeme hlasovat, a to jmenovitě elektronicky. Gue mluvila. Ne, svoji dobu využila, takže budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu odložit zprávu Lange. Hlasujeme jmenovitě. Pongo in votazione, ripeto. Zahajuji hlasování o návrhu odložit. Kdo bude hlasovat ano, tak bude hlasovat pro odložení rozpravy. Kdo bude hlasovat proti, tak bude hlasovat pro to, aby se rozprava konala hned teď. Podle článku 175 nařízení jednacího řádu, pardon, pan předseda rozhodl, že odložíme hlasování, takže teď budeme hlasovat pouze o tom, abychom rozhodli, zdali odložíme či neodložíme rozpravu v žádném případě se hlasovat nebude o, tomto, eh, o, o této zprávě, takže zahajuji hlasování. La votazione è chiusa. Končím hlasování. Eh, takže tím jsme změnili program. Eh, zpráva eh, Langen je odložena a tím přerušuji zasedání až do hlasování do 12 hodin. Sorry, the micro. May I draw your attention to... Já bych vás chtěl